Další bod pořadu jednání je humanitární situace po záplavách v Pakistánu. Za komisi promluví paní komisařka Georgieva. Good. We are waiting for her Excuse me, Mrs. Commissioner. Promiňte, paní komisařko, takže já jsem vás odhlásil předem. Are you ready? Jste připravená, paní komisařko, máte tímto slovo. Uh, member. Vážení poslanci Evropského parlamentu, chtěla bych vám poděkovat za to, že se budete ve svém programu zabývat Pakistánem. Dále chci poděkovat parlamentu za aktivní příspěvek k reakci EU. Také se konaly velice důležité schůze ve výborech a také vy jste reagovali velice rychle během jednoho dne a aby se mohla rychle eh, udělat finanční rozhodnutí a mohlo se pomoci. Já vás bych chtěla seznámit s dojmy z Pakistánu a pak bych chtěla říci, co hodláme dělat a také, co hodlám, jaké závěry hodláme vyvodit. Takže Já si velice dobře pamatuji, že v Pakistánu je velice složitá situace, která je přímo jednou velkou katastrofou. Je tam 3 miliony interně eh, eh, lidí, kteří, se, kteří museli opustit své bydliště. A také byly vybudovány nové domy, které byly jednoduše spláchnuty. A také po proudu v plodných oblastech venkovské oblasti přišly pouze o své domy, ale o své živobytí, protože tam je velká zemědělská oblast, která tvoří velkou součást ekonomiky Pakistánu. Ten, ta, tato katastrofa měla velké dopady. Více než 20 milionů Pakistánců je dotčeno záplavami, více než 12 milionů lidí potřebují bezprostřední pomoc. Ano, máte pravdu, pane, okole, pane kolego prosím pokračujte ve své diskusi venku mimo tento plenární sál. Žádá pan předseda. Děkuji vám za upozornění, pane předsedo. Eh, já vím, že předcházející téma bylo velice důležité, ale toto je také velice důležitá věc. Pokud se týče čísel tak eh, minulý týden jsme hovořili o tom, že 8 milionů lidí potřebuje bezprostřední monoc, nyní je to 12 milionů, bylo zničeno asi 1,5 milionu domů a více než 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy jsou pod vodou eh, také se hovoří o vypuknutí cholery a uplavice a proto e, prioritou je čistá voda, sanitace, e, ubytování a potraviny. Je, toto je obrovská katastrofa a proto potřebujeme velkou akci ze strany pomocnou akci ze strany EU a ostatních činitelů. Takže co EU udělala? Naše humanitární pomoc byla velice důležitá a velká. EU a komise poskytly 231 milionů euro a 70 milionů bylo od komise a zbytek byl od členských států. 12 členských států také poskytlo věcné pomo- věcnou pomoc prostřednictvím našich interních mechanismů. OSN také žádá další finanční prostředky na finanční pomoc, ale toto číslo bude ještě revidováno příští týden. Naše pomoc byla také velice rychlá. 30. července bylo jasné, že se bude jezdat o devastující záplavy a 13 milionů jsme poskytli hned 31. července. My jsme také spustili mechanismy na, okamžitě na základě žádosti pakistánských orgánů, to bylo 6. srpna, a měli jsme také experty, kteří eh, koordinovali naši pomoc eh, s místními orgány a také s OSN. To bylo poprvé, kdy věcná pomoc od členských států byla poskytnuta a také, že jsme postupovali v koordinaci s vojenskými experty a jednotkami. Takže jsme mohli využít například eh, mobilní nemocnice a také jednotky na čištění vody. Já nechci skrývat, že jsme, se, jsme podnikli velké úsilí, ale přesto máme před sebou ještě další velké výzvy. Chci hovořit o čtyřech. Humanitární eh, krize zatím ještě není u konce. Vůbec ještě jsme dos, nedospěli k vrcholu této krize. Eh, humanitární pracovníci očekávají, že pomoc se dostane k 6 milionům lidem, eh, ale 12 milionů lidí pomoc potřebuje. To znamená, že katastrofa se šíří daleko rychleji, než kolik můžeme napravit a zde je třeba především bojovat proti epidemiím. Za druhé, velice velice důležité v této souvislosti je, abychom se zaměřili především na nejzranitelnější skupiny, především na ženy, děti, staré lidi a e, postižené, protože pravděpodobně tito lidé, pokud se jim nedostane cílené pomoci, tak vlastně se pomoc k ním nedostane. Proto také komise spolupracuje s 26 partnery. Za třetí, e, rychlá pomoc není pouze otázka přežití lidí, ale je to také otázka dodržení a stability v zemi, kde jsou velká bezpečnostní rizika. E, může dojít také eh, k určitému přehodnocení situace. Za čtvrté, je také velice důležité zachraňovat životy, ale musíme myslet také již dnes na obnovu. Včasná obnova obsahuje dva důležité úkoly. To je zemědělská obnova, je třeba také pomoci zemědělcům zasít tak aby jim neunikla sezóna. A za druhé musíme také e, znovu zbudovat nejdůležitější infrastrukturu, která pomůže zemědělcům vstoupit opět na trh. Z dlouhodobého hlediska víme, že před e, zemí je velký úkol a my toto odhadujeme že opravdu obnova bude vyžadovat eh, velké finanční prostředky. My také spolupracujeme s paní Ashton, s paní eh, eh, Bíbalksem a s dalšími komisáři a také se budeme snažit podporovat rozvoj Pakistánu. Pakistán Kazachstánem se budeme také zabývat na následujícím gymnichu a také 14. a 15. října v Bruselu. Chci vyvodit závěry pro EU. Zde vidím tři závěry. Za prvé, pakistánské záplavy E, nám připomněli, že opravdu klimatické změny mají zásadní dopady. A podíváme-li se na náklady, pak se musíme podívat především na to, aby země byly připraveny a byly schopny reagovat na takovéto katastrofy a také prováděli jejich prevenci. A je třeba být obezřetní. Já nemohu tvrdit, že klimatické změny vedly k těmu to, k těmto katastrofám a k těmto záplavám, ale také vědci toto potvrzují za druhé. Letos jsme měli Letos jsme měli e, také zemětřesení na Haiti a měli jsme také jiné katastrofy v jiných zemích, takže vidíme, že naše finanční rezervy jsou téměř u konce a jsme nyní na začátku září, protože tyto katastrofy byly obrovské a intenzivní, tak dochází opravdu k tomu, že náš humanitární rozpočet je stále menší. To znamená, že my se snažíme o obnovu, ale musíme ji také financovat. Za třetí, Evropská unie byla vždy předu v první linii boje proti důsledkům katastrofy a my se musíme zaměřit na zlepšení transparentnosti a visibility naší pomoci. My předložíme další návrhy, jak tuto situaci řešit v následu, následující měsíci. Já chci ještě na závěr říci s hrdostí, že Pakistánu se ukázalo, že evropská solidarita nejsou pouhá slova, ale jsou to také skutky. My na toto můžeme být skutečně hrdí, protože nejenom jsme zachraňovali životy, ale my také zde stabilizujeme a zaměřujeme se na hodnoty evropského projektu. Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, představitele jednotlivých frakcí. Začneme s panem Kačmárek, eh, Kačmárkem pardon, jménem EPP. Máte čas minutu 30. Děkuji, eh, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, ty záplavy v Pakistánu představují velice závažnou humanitární katastrofu, která se dotýká stovek eh, tisíců eh, lidí. Není možno licitovat o počtu obětí. Je to prostě obrovská lidská tragédie a já bych chtěl poděkovat eh, paní komisařce za její rychlou reakci. Je škoda, že se nepodařilo zorganizovat během letní eh, přestávky mimořádné zasedání našeho výboru pro rozvoj. Nicméně Evropská komise velmi solidárně a rychle zakročila. Musíme si uvědomit, že eh, miliony osob potřebují stále naší spolupráci, naši pomoc. A kromě okamžitě okamžité pomoci eh, doprava a zemědělství hrají klíčovou roli, protože eh, když to mu nebude tak, když se nepodaří zachránit zemědělství, tak v následujícím roce dojde k potravinářské eh, katastrofě a e, víme, jak se zachovaly určité extremistické skupiny. Je dobře, že paní komisařka e, se zabývá e, možností rozšířit naše humanitární nástroje. Vím, že belgické předsednictví se také chce zabývat těmito iniciativami prioritně a parlament to jistě podpoří. Děkuji a jménem socialistů a demokratů paní de Kaiser na jednu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Dovolte, abych vám poblahopřála eh, k vaší angažovanosti. Eh, opravdu jste Eh, tuto výzvu uchopila dobře, ale hodně ještě zůstává eh, eh, práce na stole. Je tady otázka Pakistánu v očích veřejnosti, světové veřejnosti. Ten obraz není dobrý, lidé nechtějí poskytovat finanční pomoc, hovoříme dnes o finančních zdrojích a často nám je odpovídáno, tam už se nic neděje, ta voda klesá. No dobře, voda klesá, ale je to obrovská katastrofa, zničená infrastruktura infrastruktura a tak dále. Jsou tady dvě věci, které mi leží na srdci. Za prvé je to zlepšení našich mechanismů rychlé intervence. Vy jste hodně udělala v oblasti koordinace a tak dále. Já vás nechci kritizovat, ale myslím si, že je v e, vlastním zájmu Evropy posílit tyto mechanismy E, rychlého, e, rychlé intervence a v tomto směru také Belgie má určité zkušenosti a já vyzývám belgické předsednictví, aby spolupracovalo v komisi, s komisí v této věci. Druhý problém je problém žen. E, víte, už jsem to říkala, paní komisařko, ženy jsou často opomíjeny jako oběti katastrof. Víme, jaká je situace žen. 300 tisíc žen budou muset v následujících týdnech porodit a my víme, že 30 tisíc z nich budou potřebovat chirurgické zákroky a já e, říkám, udělejte něco cíleného pro tyto ženy. Jsou e, určité místní nevládní organizace, které mají přístup e, do terénu, které jsou spojeny s aktivitami Mezinárodní federace pro rodinné plánování. Snažte se my nechceme, abyste nám skládala účty, ale prostě chceme, abyste nám mohla dát zprávy o těchto ženách a já vám již teď za to děkuji. Děkuji. A teď je jménem liberálu pan Gerens na dvě minuty, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. V současné době je třeba říct, že v Pakistánu se odehrává obrovská katastrofa. Je to eh, bída, je to utrpení, které vyvolaly obrovské záplavy a je třeba hovořit v tomto eh, souladu eh, o oceánu bolesti, utrpení a problému. Je tady prostě 20 milionů osob, které se z toho nevy, nedostanou sami. Proto musíme jednat. Je to odpovědnost Evropské unie, Evropské evropských členských států. S vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy již není možno hovořit o e, tomto umělém oddělování, to není opodstatněné. Evropa má své e, povinnosti a vy jste toho příkladem, paní komisařko. Evropa také jedná a exemplárním způsobem. Evropská unie je vždy obecně e, prvním dárcem, co se týče humanitární pomoci a ostatní by mohli také zvýšit zvýšit své příspěvky Pakistánu vzhledem k současným záplavám. Myslím na miliardářské státy a e, naftové mocnosti z regionu. Nejsme dokonalými Evropané. Jistě bychom dokázali jednat lépe a přitom nemuseli vydávat o moc více. Jde o sloučení v e, e, fondů u takovýchto katastrofách. Na co čekáme, eh, abychom uvedli konečně v platnost závěry zprávy k této problematice. A to je jeden z aspektů, který musíme řešit eh, a nemůžeme se zabývat pouze eh, drobnými problémy a řešit, ale je třeba také řešit problémy vandalismu a další další otázky, které se v takovéto situaci ještě znásobují. A e, e, nám to může pomoci, abychom e, se stali ještě silnějším hlasem v této věci. Děkuji. Na řadě je pan kolega Lambert na, jménem Zelených. Prosím. President. Děkuji, paní předsedkyně. To, co se odehrává nyní v Pakistánu, je skutečná katastrofa a zde bude muset být vykonáno ještě velké úsilí. Proto vítám reakci komise a také vítám to, že se hovoří o dlouhodobém financování. My všichni naléháme na mezinárodní společenství, aby reagovalo příslušným způsobem. A také by bylo dobré, kdyby správně reagovala Indie. A mezinárodní společenství by mohlo jít ještě dále protože bychom mohli snížit mezinárodní dluhy Pakistánu, které vznikly za vojenského režimu. Zde v minulém roce musel Pakistán splatit více než 3 miliardy a také eh, Francie a Německo jsou velcí donátoři, takže my se domníváme, že eh, takto by se daly odpustit určité dlohy a také eh, zde například eh, lze postupovat tak, že by se mohlo odpustit nájemné či pachtování z půdy. Na mysli lepto, parakalo, k meru των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. A nyní za ECR pan Karim. Paní předsedkyně, nejdříve vítám poznámky a příspěvek paní komisařky. Naše reakce, která byla vámi vedena, byla velice dobrá na evropské úrovni a také členské státy zareagovaly dobře. Spojené království udělalo vše, co bylo v jeho silách. Je smutné zjistit, že když Pakistánci bojují s touto katastrofou, tak prezident prezident eh, si užíval toho nejlepšího, co mohla Evropa nabídnout, ale my jsme podporovali lidi v Pakistánu a jsme velice rádi, že jsme toto udělali. Když se hroutila infrastruktura, pak muselo zasáhnout vojsko a my jsme také poskytli vojenskou pomoc. Tato naléhavá situace však nadále stále pokračuje a my se stále snažíme dělat to, co je v našich silách, ale musíme plánovat naši eh, střednědobou a dlouhodobou přítomnost, protože tato katastrofa byla nevýdaná, tak proto i reakce musí být nevýdaná my musíme toto dělat pro občany Pakistánu, protože dopady si ani nemůžeme představit, kdyby nedošlo k nápravě. Také musíme se snažit obnovit obchod tak, aby lidé mohli sami obnovit svou zemi kolegové, já vás žádám, abychom předložili ambiciózní evropský plán na něco, co, něco podobného, jako byl Marshallův plán pro Evropu. Děkuji, pane kolego Karime. A nyní skončili řečníci za frakce a nyní budou hovořit jednotliví poslanci. Nejdříve 1,5 minuty paní Strifle. Oui, madame la ano, paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, situace v Pakistánu je dramatická, horší než tsunami. Já musím říct, že 70 milionů eur, eh, které se rozhodla Evropská komise poskytnout na pomoc obětem záplav, je něco, k čemu eh, paní komisařce blahopřeji. Je jistě třeba pomoci obětem, infrastruktura je zničena, eh, oběti děti jsou e, obkloužené vodou a situace je velice nestabilní. Je třeba být objektivní, neutrální a e, přitom poskytovat pomoc e, pouze na základě potřeb obyvatelstva. I když všechno dobře fungovalo ze strany Evropské komise, krize v Pakistánu znovu ukázala, že je třeba posílit efektivnost, rychlost, koordinaci a viditelnost. Tato katastrofa znovu prokázala, že je třeba nutnost vytvořit evropskou e, sbory rychlého e, nasazení při obdobných e, civilních katastrofách. Už jsem o tom hovořila. Paní komisařko, vy v listopadu chcete předložit sdělení o posílení kapacity Evropské unie na reagování při obdobných situacích a potom budou následovat legislativní akty, tedy má máte možnost eh, předložit ambiciozní eh, řešení a já eh, myslím, že tak učiníte. Děkuji vám. A na řadě pan Berman na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie bere na sebe část peněz pomoci, ale ta příslivená pomoc musí být také realizována. Pakistán se nemůže stát obětí nevyřčeného nedůvěry. Humanitární, politika, eh, humanitární pomoc musí být nezávislá na politice. A je důležité, abychom naše úsilí dobře koordinovali. A proto se chci zeptat paní komisařky, v čem můžeme naši koordinaci zlepšit a co proto potřebujeme? Co proto potřebujeme my? Co proto potřebujete vy? Lidé musí mít přístup Eh, k zdravotní péči, čisté vodě a potravinám. Dokud hrozí další záplavy, tak je těžké obnovovat eh, postižené oblasti. Je důležité, aby mezinárodní společenství pomohlo pakistánským obyvatelům, aby zmírnili dopady této katastrofy. A pokud to potřebuje větší rozpočet, musíme na to najít prostor. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní Louis Michel, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já chci vysoce hodnotit velké množství práce, které jste uskutečnila díky vaší aktivitě země Evropské unie zmobilizovali 230 milionů urgentní pomoci, 70 milionů evropské pomoci, to je zcela mimořádné a je pravdou, že lze říct, že jste uchopila problém Eh, pevnýma rukama. Já eh, se chci také přiřadit těm, eh, k těm, kteří hovořili o problému žen, o zdravotních problémech, o eh, také politických problémech, protože je tady nebezpečí extremismu a chci také eh, říct, měl jsem možnost to sdělit vícekrát, naposled při zemětřesení na Haiti, že my opravdu musíme rychle ustavit Evropský sbor pro civilní ochranu. Eh, zpráva Barniera je proto dobrým krokem kopředu, ale já bych se chtěl eh, především zeptat na to, jak máte úmysl v této věci postupovat dál. Děkuji. Děkuji. Pan Van Dalen na minutu a půl. Voorzitter, in... My předsedkyně, v Nizozemsku známe boj proti vodě a proto jsem velmi solidární s pakistánským, pakistánským lidem, který je takto postižen záplavami. Evropská unie vyzývá mezinárodní společenství pomoci Pakistánu a nenechat jej na pospas Talibánu. Jakožto křesťan eh, se cítím také Eh, solidární s křesťany v Pakistánu. Slyšel jsem od eh, organizací jako Open Doors International a Compass News, že v různých oblastech Pakistánu jsou křesťané diskriminováni, co se týče rozdělování humanitární pomoci a potravin. To mě šokovalo a chci vyzvat komisi, aby se věnovala i tomuto problému. Eh, také tři humanitární pracovníci křesťanských organizací byli zabiti Talibánem a chci požádat komisi, aby se tomu věnovala a aby podpořila pakistánskou vládu, protože tato vláda Pakistánu musí chránit domácí i zahraniční humanitární pracovníka. Nesmí zde být diskriminace. Doufám, že na to komisařka zareaguje. Děkuji. Děkuji, pane fan Dálen. A nyní paní Korhola, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych vyjádřila eh, své jsou sounáležitost s pakistánským lidem a s eh, pozůstalými. Také chci poděkovat paní komisařce za to, že z Pakistánu učinila prioritu na své agendě. Eh, opravdu svět a Evropská unie, eh, eh, trvalo jim to chvíli, než pochopili rozsah této obrovské škody, této katastrofy a nakonec se ukázalo, že je potřeba urgentně reagovat. Potřebujeme pomáhat ještě více a zajistit více materiální pomoci a zajistit, aby se ta pomoc dostala ke všem, včetně menšin. Nesmíme také zapomínat, že Pakistán je vlastně Eh, místem, kde eh, se věci lámají, kde hrozí eh, boj proti extremismu a militantním postojům. I to je důležité téma. Humanitární pomoc samotná o sobě nepomůže, nebude stačit. Je třeba pomoci znovu postavit infrastruktury země, mě, silnice, mosty, školy a tak dále. A musíme také Pakistánu pomoci při znovu oživení e, ekonomiky a obchodu. A tady e, záleží hodně na určitých režimech, které budou nastaveny. E, Evropská unie by v tomto směru měla být aktivnější. Děkuji paní Korhole. Na řadě je pan Guerrero Salom na jednu minutu. To Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Veřejné mínění říká, že Evropa nereagovala v této situaci dostatečně rychle, reagovala slabě. Reagovali jsme později než v případě jiných humanitárních katastrof stejného rozsahu. OSN však zde konstatovala určité potřeby, které je třeba pokrýt. Kolegové také hovořili o tom, že Eh, vzhledem k politické situaci v Pakistánu zde existuje odpor k pomoci, ale je třeba společnosti vysvětlit, že tady pomáháme lidem a ne politickému režimu. Humanitární pomoc, humanitární konání znamená nestranost a nezávislost a tím se řídíme v našem konání. Děkuji vám. A nyní jsme v oblasti Catch the Eye Kolegové, kteří chtějí hovořit, mají jednu minutu, paní Vasesku. Děkuji, eh, paní předsedkyně eh, 20 milionů osob bylo zasaženo obrovskými záplavami v Pakistánu, 10 tisíc osob zemřelo, víc jak 2 miliony bydlí bylo zničeno a infrastruktura, včetně škol, to vše je nepoužitelné. Evropská unie nemůže tváří v tvář takovéto tragédii zůstat se e, založenýma rukama. My v Rumunsku jsme také v létě čelili záplavám. Já chci e, poblahopřát paní komisařce Evropské unii a členským státům k tomu, že dokázali eh, sebrat tak obrovské množství peněz, 200 milionů eur na podporu Pakistánu. Eh, Unie se tak stala hlavním dárcem eh, země. Nicméně je situace i nadále katastrofální s obrovskými důsledky. Já si myslím, že dlouhodobá obnova nemůže jít jinak než cestou skutečného hospodářského rozvoje a Evropská unie musí otevřít své trhy pakistánskému zboží. Děkuji. A nyní paní Kret. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní komisařko. Eh, Evropská unie eh, reagovala dobře na situaci v Pakistánu, ale nebylo to vždy viditelné. Vaše návštěva eh, prokázala solidaritu Evropské unie s obětmi této obrovské katastrofy. Nějakých 18 tisíc 000 pardon, 18 milionů osob čelí riziku chorob a tak dále. A Spojené národy mají pouze třetinu požadovaných prostředků. Některé členské státy prostě nechtějí poskytovat finanční pomoc zemi, která je vnímána jako velice skorumpovaná. Humanitární pomoc je nicméně zapotřebí a musí se dostat přímo k obětem, přímo k cílovým skupinám a nesmí být zadržovaná místními orgány orgány. Pak je tady také otázka bezpečnosti pro humanitární pracovníky eh, vzhledem k islamistickým hrozbám. Děkuji. Děkuji. Pan Kreutzmann na jednu minutu. Frau Präsident. Paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji srdečně, dámy a pánové. V Pakistánu jsme svědky velké katastrofy a je třeba pomoci lidem. Mě velice trápí, že existují regiony v Pakistánu, kterým pakistánská centrální vláda neposkytuje žádnou pomoc. To je například eh, region eh, Gigistan a další také oblasti byly postiženy silnými dešti. Podle mého informací zemřelo v Gilgistánu 500 lidí a mnoho lidí je bez přístřeší. Mnoho obydlí bylo spláchnuto a celá řada oblastí je odříznuta od světa. Zatím se však této oblasti poskytlo pouze 10 tisíc euro pomoci. Proto je důležité, aby Evropská unie neposkytovala finanční prostředky pouze ústřední vládě, ale také podporovala nevládní organizace, které se starají o, i o další regiony v Pakistánu. Děkuji. Pan Zemke. Ano, děkuji. Chtěl jsem vám poděkovat, paní předsedkyně, za možnost prohovořit. Evropská unie v době gigantické krize v Pakistánu reagovala efektivněji než v minulosti. Myslím si, že všichni z nás jsme velice rádi, že vidíme, že dochází k pokroku, především ve srovnání s pomocí, která byla poskytnuta Haiti. Chci zmínit dva důležité aspekty. Za prvé, zlepšení skutečné kapacity EU, když se jedná o poskytnutí humanitární pomoci. E, jde především o to, aby byly k dispozici dopravní tedy nákladní letadla. A za druhé potřebujeme koordinovanou pomoc je třeba, aby EU a členské státy se lépe koordinovaly. Děkuji. A nyní paní Georgieva na závěr rozpravy. Máte slovo. Děkuji, děkuji vám za velice užitečné připomínky. Já se pokusím je sloučit, či sloučit své odpovědi do tří takových hlavních témat. Nejprve priority, krátkodobé, dlouhodobé, jak můžeme integrovat ty, ta doporučení, která jste tady uvedli. Za druhé politické Eh, prostředí, jak můžeme eh, dodržovat princip neutrality, jak zajistit bezpečnost humanitárních pracovníků a za třetí eh, kapacita unijní reakce a co můžeme tedy očekávat v té oblasti civilní ochrany. K té první problematice. Já musím říct, že se, že sdílím názory, které eh, tady zazněly v tom smyslu, že je riziko, že se eh, prostě nedostaneme k těm všem postiženým. Jsou tady velice konzervativní eh, oblasti, odloučené oblasti, ve kterých žijí ženy, kterým se ta pomoc nemusí dostávat. Také byl učiněn odkaz na náboženské menšiny a to je v každé zemi samozřejmě v, toto, eh, v tomto případě v Pakistánu velké riziko. Eh, jsou tady prostě určitá společenství, ke kterým se musíme dostat, která jsou eh, prostě odloučená buď eh, z zeměpisného hlediska, či v důsledku konfliktu. A já vás mohu ujistit, že my opravdu provádíme velký screening těch jednotlivých aktivit, abychom zajistili, že to, co děláme, je do velké míry nasměrováno k těm, u kterých existují existuje riziko, že by mohli být eh, vyloučeni z té pomoci. A také poskytnu eh, podrobné eh, podrobná fakta ohledně menšin. Mohu vás ujistit, že menšiny sledujeme velice obezřetně a že budeme vyžadovat i specifičtější informace o této skupině a také o situaci v Kašmíru. Tady musím říct, že pracujeme s partnery z nevládních organizací, abychom zajistili, že se k těm lidem dostaneme. Eh, velmi silně tady zaznělo, že zemědělství je eh, základem eh, pro velkou část pakistánské společnosti a ekonomiky ta, eh, až voda opadne, země bude úrodnější, ale bude to skutečná příležitost jenom tehdy, když farmáři budou mít možnost ji nějakým způsobem obdělávat. A jak to tak bývá v takovýchto případech, eh, je třeba zajistit obnovu, je třeba eh, využít vlastně té určité šance, kterou ta situace přinesla, ale je třeba mít na mysli i bezpečnost. A co se týče získávání fondů od jiných, je tedy třeba, abychom my s naším vysokým morálním kreditem i na další země v regionu působili, aby se eh, tímto tématem zabývali. Unie jednala rychle, jednala silně a my teď máme morální právo eh, povolat i další eh, v regionu především, aby tak jednali, aby pomohli znovu obnovit eh, Pakistán, aby Pakistán byl skutečně demokratický. 15. října místo předsedkyně Cathy Ashton s ministrem zahraničních věcí Pakistánu budou spolu předsedat zvláštnímu jednání, rozšířenému jednání, jehož cílem bude posílit i snahy dalších, získat další dárce. Co se týče členských států a našich vlastních zdrojů, tak mohu říct asi tolik. Co se týče eh, komisních zdrojů, těch 70 milionů je již odsouhlaseno, velká část z toho již byla poskytnuta. Když jsem byla v tom týdnu v Pakistánu, tak jsme vlastně se dosáhli, dosáhli na dno našich zdrojů. A pracovali jsme s velice důvěryhodnými organizacemi, s velice schopnými lidmi, kteří fungují v terénu. A naši lidé na místě už jasně eh, ukázali, že bude zapotřebí více zdrojů, další zdroje. A členské státy Eh, Velká Británie, Německo a Švédsko, těm je třeba zvlášť poděkovat, to byli největší dárci, do značné míry již svou pomoc poskytli a my z komise eh, si uvědomujeme, že to je eh, velmi že, že to je taková sdílená odpovědnost, já se to musím ještě znovu a znovu uvědomovat, či sdílená odpovědnost s členskými státy, to je ten správný výraz ale jistě, že spolupracujeme a chceme, aby e, všechny ty peníze, ke kterým jsme se zavázali, byly opravdu e, poskytnuty a dostali se na místo. A teď k dlouhodobější reakci. Je zcela jasné, že prognózy pro Pakistán e, prostě budou revidovány směrem dolů. Například prognóza co do růstu E, ze 4,5 desetin klesne na 1%, možná ještě méně, znamená, že to bude negativní. A samozřejmě e, jsou to ještě velké škody, které, musíme, které musí být odhadnuty, ale budou to miliardy. Takže bude zapotřebí e, zmobilizovat celkově pomoc Pakistánu. A to znamená, že všechny různé možnosti budou proskoumány, analyzovány. Je zřejmé, že komise nemůže půjčovat do nekonečna. To a pomoc není něco, k čemu já se mohu nějak vyslovit z hlediska konkrétních kroků, která je schopna komise realizovat, ale je to jedna z možností eh, poskytnout eh, půjčky Pakistánu a my samozřejmě také eh, chceme, aby i váš hlas zazněl, až se bude o jednotlivých variantách mluvit. Bude také řeč o obchodu a o různých možnostech. Mohu vám říct, že pan komisař De Chucht již teď velice zásadně eh, promýšlí, eh, jak můžeme tedy pomoci i v té oblasti obchodu Pakistánu. A dostávám se k dalšímu bodu. To, co se dě, bude dít na či lépe řečeno ještě jinak. Připojím další poznámku. My musíme také spolupracovat s Pakistánem a podporovat vládu v reformách, které realizuje, tak, aby se ekonomika dostala na pevnější základy, včetně toho, jak budou zorganizovány veřejné zdroje, rozpočet a tak dále aby vlastně ty záplavy eh, neodvedly eh, vládu od eh, těch zásadních kroků, které musí učinit pro svůj národ. A pomoc Pakistánu je samozřejmě také otázkou politické stability v zemi, která je obrovsky důležitá pro celý region a pro zbytek světa. A v tomto slova smyslu doufáme, že naše kolektivní aktivita zachrání lidské životy, ale zároveň eh, také zabrání tomu, aby eh, tady zvítězil chaos v té velice citlivé části světa. A pak eh, je tady ještě jedna věc pro ty z nás, pro, pro, pro ty z nás, kteří eh, dbají na bezpečnost. To musíme orgánům v Pakistánu neustále zdůrazňovat. Bezpečnost, eh, ochrana neutrality z naší strany, to eh, komu pomáháme, se nemůže odvíjet od nějakého náboženského nazírání, od toho, zdali se jedná o e, lidi žijící ve městech či na venkově. Prostě neutralita a bezpečnost jsou dvě klíčová slova pro naší pomoc e, 19. srpna byl den humanitárních pracovníků a my jsme v ten den zaznamenali, že v loňském roce jsme bohužel přišli o víc pracovníků v humanitárních organizacích, než e, zemřelo e, těch v mírových zborech, vojenských e, zborech. Takže se dívám tímto směrem i s určitými obavami, zdali nedojde k dalším ztrátám na životech. Eh, v této situaci. Chci jenom potvrdit, že tohle všechno bereme velice vážně. A závěrem Eh, ještě k té věci Evropské síly pro eh, občanskou či civilní ochranu. Eh, velice děkuji těm z vás, kteří pozitivně hovořili o tom, co jsme udělali, abychom byli lépe zorganizováni a koordinováni. A jsem také vděčna těm, kteří mi řekli, že musíme dělat víc. Já s tím souhlasím. Dám takový příklad toho, co koordinace znamená v případě Pakistánu. My, jak jsem řekla, jsme tedy eh, poskytli koordinační týmy a eh, týmy civilní ochrany. 12 eh, členských států skytlo materiální pomoc. My jsme zorganizovali 10 letů, takové přemostění do Pakistánu. Dva lety zorganizovala Česká republika, jeden Finsko, sedm bylo spolufinancováno námi, to znamená komisí. A s tím jsme vlastně e, e, přivezli pomoc ze celé řady států koordinovaným způsobem a rovněž koordinovaným způsobem jsme ji na místě rozdělovali. Takže dochází k pokroku. Ale těm, kteří říkají, že je třeba dělat víc, bych e, odpověděla, ano, Eh, buďte silní v tom, co říkáte a říkejte to ještě více nahlas a doplňte to skutky a samozřejmě eh, vzhledem k tomu, eh, že se jedná o téma, které bude naší, eh, předmětem naší diskuze do budoucna, tak dovolte eh, čtyři poznámky. Plánování scénářů. My musíme být mnohem lépe připraveni a anticipovat. Za druhé, musíme mít jasné závazky ze strany členských států, na které se můžeme pak spolehnout ve chvíli, kdy dojde ke katastrofě pokaždé, když dojde k něčemu a já volám, tak když volám, tak absolutně nevím, zdali dostanu to, co je naprosto nutné. Naštěstí pro mne až do posud, když jsem někam zatelefonovala, když jsem volala o pomoc, tak členské státy reagovaly pozitivně. Ale bylo by mnohem lepší, kdybychom z kraje mohli již predikovat, jaké jsou závazky členských států a jaké odpovědi můžeme očekávat. Za třetí, posílení koordinace. Já tady o tom nechci dále a více hovořit. Je zřejmé, že všech 27 plus 1 musí eh, jednat jako jeden celek a holistický přístup k reakci na krizi, tak aby byla integrovaná eh, příprava, eh, prevence, reakce a zpětná vazba. A to bude základem toho návrhu, který předložím vám, Evropskému parlamentu. Ještě jednou děkuji, paní předsedkyně a vážené poslankyně a vážení poslanci za vaše e, doporučení e, a za všechny reakce. Děkuji vám, paní komisařko. A dalším tématem je zpráva pana Öryho